Drazí kolegové, dámy a pánové, děkuji za vaši přítomnost. Máme necelých 45, necelých 40 minut na naši práci ohledně tématu, který musíme probrat. Chtěl bych využít přítomnosti tlumočníků a chci jim poděkovat za toto dlouhé, velmi technické odpoledne. Takže čím se budeme zabývat dnes večer? Je to program Justice. Máme tady dva zpravodaje. Vítám pana Weidenholzera, který zastupuje Libe, zastupuje předsedu Moraese a bude také spoluspravodajem. Každý budete mít 15 minut, pak eh, budeme mít otázky a tak vyčerpáme čas, který máme k dispozici. A nyní dávám slovo paní Heidi Autale. Um, Děkuji mnohokrát. Mohu vás ujistit o spolupráci, která s kolegou Weidenholzem byla skvělá, naprosto bezproblémová. A dnes vám předkládáme návrh zprávy. A mě byste vědět, že to je paralelní takzvanou programu práv a hodnot. A Vidíme, že se vzájemně doplňují a vycházejí z Fondu pro práva a hodnoty v následném víceletém finančním rámci. Výbor Jury také dává stanovisko Libe k tomuto programu, který je v gesci výboru Libe. Ale Program eh, Spravedlnost nám dává skvělou možnost eh, se zabývat tím, jak podpořit eh, výcvik právníků a jejich sítě, jak můžeme podpořit sítě různých nevládních organizací v oblasti obhajoby práv a protidiskriminačních institucí, ombudsmana a podobně. Je také důležité se zabývat tím, jak můžeme usnadnit přístup ke spravedlnosti pro oběti, což je vždy velmi bolestná problematika, a která není dostatečně řešena. A to je také důvod, proč přeshraniční eh, zločinnost, eh, obchodování eh, a pašování lidí je obsaženo v našich pozměňovacích návrhů. Když se podíváme na obchodování s lidmi, je to jeden z nejlukrativnějších forem podnikání a těch obětí je celá řada a kvůli přezraničnímu charakteru těchto trestných činů je velmi důležité, abychom měli dostatek prostředků, jak čelit těmto jevům. Myslím, že nic víc nechci říci, Až na to, že spolu se spolu s pravodajem bychom chtěli zařadit přílohu 1 do současného legislativního nástroje, do normativní části textu, což by vyvolalo větší jasnost a nevidíme důvod, proč příloha 1 by neměla být součástí tohoto textu. Jsou to vlastně jenom ukazatele a ty ukazatele, které jsou v ty by mohly zůstat v příloze. Děkuji. Děkuji za vaši jasnost a stručnost. A nyní má slovo pan Weitelnahorzer, spoluzpravodaj. Dankeschön, ich möchte mich auch sehr herzlich bei der Co-Berichterstatterin für die gute Zusammenarbeit. Chci poděkovat spoluzpravodajce za vynikající spolupráci. Už nám vysvětlila, že jde o program, který je projednáván výborem LIBE a o program Spravedlnost. Takže samozřejmě se musíme podívat také na to, že zatím jsou stejné finanční prostředky na to vy, vyhraněny. Takže to je také další záležitost, kterou jsem řešil za Heidi Hautala. Já myslím, že tady by mělo dojít k navýšení logicky těchto finančních prostředků. Jde o to, abychom tady jasněji vyprofilovali úlohu občanské společnosti, k tomu jsou také pozměňovací návrhy. A jde mi také o to, abychom eh, hovořili také o úloze demokracie v těch základních právech. Mělo by se to rozšířit tímto směrem. Dále by tady měl být strukturovaný občanský dialog, to znamená výměny v rámci občanské společnosti. To je také předmět pozměňovací návrhu. A nakonec by ten prostor neměl by být čtyři roky nebo dva, dva roky, jak to navrhuje Evropská komise. Já si myslím, že by bylo smysluplné mít kratší období, tak abychom mohli o těch odpovídajících změnách diskutovat dříve než až za čtyři roky. Tak to je více vlastně než polovička toho sedmiletého období. Takže to je na doplnění kolegyně Autory, co se týče podání pozměňovacích návrhů. Je to 5. prosince. Musí se podat tedy do 5. prosince tyto pozměňovací návrhy, pak bude přestávka Vánoce 23. a 24. ledna se budeme zabývat pozměňovacími návrhy a hlasování ve výborech proběhne začátkem února, takže je možné, že v březnu to celé ještě bude tedy předloženo na plenárním zasedání, to znamená ještě před koncem našeho legislativního období. Takže to je to, co jsem chtěl k tomu doplnit. Děkuji mnohokrát. Pane Weidenholzere, eh, kdo chce hovořit? Mnohokrát děkuji. Pane předsedo. Oba zpravodajové EPP, zase pan Didi, tady nemohli bohužel být zastoupeni, takže budu hovořit anglicky. First, Mr. Radev and Mr. Didier were quite surprised that none of Překvapení, že žádné původní komentáře, které zazněly při vně názoru nad návrhem komise, nebyly vzaty v úvahu, zejména ten, který se týkal nezávislosti soudců. Návrh zprávy, tak jak byla předložena, se značně odchyluje od eh, účelu programu Spravedlnost, zejména posílení národních systémů spravedlnosti v členských státech, obsahuje pozměňovací návrhy, které se přikrývají s programem práva a hodnoty, zejména otevření programu organizacím občanské společnosti obecně a dotýká se návrhu pro regulaci ochrany rozpočtu Unie z hlediska obecného selhání, z hlediska právního státu. Rozšíření definice na justiční pracovníky, na zahrnutí znalců a organizací občanské společnosti je upřímně za to velmi problematický. A pokud jde o vytvoření konzistentního právního rámce pro období 2021 až 2007, mohli bychom nakonec mít překrývající si legislativu a programy, pokud se budeme držet přístupu zpravodajů. To je nepřijatelné pro skupinu EPP, protože povede k plítvání prostředků Evropské unie. Spravodajové také považují pozměňovací návrh 17 o přístupu ke spravedlnosti příliš široký. Právní Text týkající se nařízení se mění v politické prohlášení. Z právního hlediska to není správný legislativní postup. Poznací návrh 18 je příliš široký a může jít nad rámec toho, co je upraveno v legislativě Evropské unie. Předložíme pozměňovací návrhy, které budou skutečnou pomocí národním justičním systémům v členských státech s cílem posílit jejich nezávislost a nestranost a přizpůsobení se přicházejícím změnám a výzvám i znalosti právu EU. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Fos. Paní Kaufmann má slovo. Srdečné díky, pane předsedo. Možná to nepřekvapí kolegu Forste, ale po té tvrdé kritice, kterou jsem zaslechla, bych chtěla říct pravý opak ohledně eh, této zprávy pana, pana Heidenholzera a paní Hautaly. Já myslím, že skutečně se tam objevují ty stěžení body, to znamená dodržení a eh, právního státu v členských státech, to je ten důležitý bod a myslím si, že musíme společně to vnímat jako základ důvěry mezi jednotlivými členskými státy je nutné, aby tady byla důvěra k těm právním systémům a k tomu patří samozřejmě nezávislost soudů. Pokud to chce EPP ještě dodatečně jaksi zvýraznit, tak to velmi uvítám. Druhý bod, který je dobrý podle mě, je skutečnost, že tady jsou opatření z hlediska usnadnění přístupu k justici na úrovni obětí. Sice často hovoříme o trestných činech a o tom, co se musí dělat pro to, aby byla zajištěna bezpečnost občanů, ale mm, oběti se z toho často vytrácejí. Takže musím říci, že tento bod výslovně shledávám jako velice dobrý. A pak také e, záležitost kolem občanské společnosti, která by se měla zasazovat za Eh, udržení eh, těchto práv. A další bod. Ráda také podpořím to, co tady bylo řečeno eh, ohledně toho, že je nutné se soustředit na obsahovou práci. To znamená, s tím souvisí snižování administrativní zátěže v tom celém cyklu od podání žádosti až po stádium evaluace, takže i toto je hodno podpory. A možná poslední bod, aby kolega Forst také Forst věděl, že jsem mu dobře naslouchala. Musíme dávat pozor na to, že jsou tu dva programy, justice a program eh, práva a hodnoty a musíme dávat pozor na to, aby se to žádným způsobem nepřekrývalo a aby byly jasně vymezeny tyto programy, ale jsem si jistá, že zpravodajové to mají na, na mysli. Děkuji. Paní Kinisi. Děkuji vám, pane předsedající. Podobně jako kolegyně Kaufmann i já bych chtěla poděkovat kolegyni Hautala a kolegovi Weidenholzerovi za skvělou práci na této zprávě o programu Spravedlnost a také děkuji za to, co tady dnes přednesli. Já jsem byla stínovou zpravodajkou pro stanovisko výboru KONT o pr- k, tomu, k tomu předchozímu programu nebo ke stejnému programu a chtěla bych říci, že tady zaznamenáváme velký pokrok i z hlediska výboru Libe. Já, než jsem přišla do parlamentu, byla jsem státní zástupkyní a vím, že kromě nezávislosti, státních zástupců je také zapotřebí vzdělávání, výměna osvědčených postupů eh, všech, kteří pracují v soudním odvětví. To všechno je zapotřebí pro dobré fungování spolupráce a také pro dobrou zprávu justice. Předchozí výsledek programu Spravedlnost přinesl eh, skvělé výsledky, například podpora nadnárodních sítí, vzdělávání státních zástupců v občanskoprávním i trestněprávním eh, oboru a také se eh, řešila práva vyšetřovaných a obvinovaných. Pokud jde o některá specifická témata, musíme je označit jako prioritu v budoucím programu 2021-2027. Mám na mysli především to, co už tady zmínila kolegyně Kaufmann, to je ochrana obětí v přeshraničním kontextu. Spravodajové k tomu předložili pozměňovací návrhy a věnuje se tomu i specifický výbor pro terorismus a také výbor pro kulturu. A potom tady je otázka ochrany mladistvých, důležité téma, kterému věnuji svou parlamentní činnost. Já jsem spolu Eh, předsedkyně mezi skupiny pro nezletilé. Pokud jde o ochranu nezletilých, ten budoucí program by měl věnovat zvláštní pozornost eh, vzdělávání a poskytování nových informací eh, státním zástupcům, soudcům a všem, kteří se v soudnictví pohybují, tak, aby také se správně prováděla směrnice o procesních zárukách pro nezletile v trestních řízeních, její lhůta pro mm, eh, převzetí do národního práva končí květnu 2019. A pak ještě další téma, to jsou nezletilí eh, u eh, v těch případech, kde rodiče jsou zbaveni osobní svobody. To je velice důležité téma. Už jsme tomu věnovali usnesení parlamentu z roku 2017. Toto jsou potom podmínky zadržení. Chtěla bych říci, že u tohoto tématu je třeba eh, se věnovat zvláštní pozornost eh, této problematice i v nadcházejícím programu 2127. Děkuji za pozornost, děkuji kolegům za skvělou práci a také já se budu snažit přispět k konečnému textu zprávy ve spolupráci s dalšími kolegy a s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát, paní Činky. Pan Jurek a pak eh, pravděpodobně pan Le Breton. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit polsky. Te sprawy, o których mówiły moje przedmówczynie, pomoc prawna, pomoc eh, souhlasím tím, co řekli předřečníci, to znamená oběti a mm, asistence těmto obětem. Takže to je důležité. Ale eh, v odvodnění eh, jsou některé prvky, které nám způsobují určité starosti. Co se týče programu justice, tak tady jde o eh, záležitosti hm, právního státu, státoprávnost. A také tady bych se chtěl zmínit o, Istanbulské umluvě. Ne, nejenom tady jde o to, že vlastně jde o určité měšování do diskusy, která která probíhá. A řekl bych, že většina ještě neratifikovala tuto úmluvu, takže to musíme zohlednit. A samozřejmě eh, to je záležitost také ústavního soudu. Ústavní soud dokonce odmítá, aby tato istambulská dohoda byla ratifikována, protože eh, jsou tam eh, prvky, které jsou v rozporu s ústavností v našem státě. Takže i to souvisí s touto zprávou. Jedná se o exekutivu, judikaturu a určité kompetence. Takže musíme se tímto ještě zabývat. Musíme se zabývat podmínkami v těch jednotlivých státech. Jsou to státy, které jsou demokratické, které mají určitý svůj modus vivendi a to je nutné brát v potaz. Totéž se týká pozměňovacích návrhů které souvisejí s článkem 7. Článek 7 to je určité mm, odsouzení, které eh, se s ním spojuje. Ale tato žádost nebo tento požadavek ještě není žádným eh, soudním rozhodnutím, takže tady je nutné ještě vyčkat a zohlednit stanovisko občanů a my budeme určité body, budeme podporovat, některé jsou sporné. V každém případě mm, je to téma, které je mm, trochu eh, rizikové, eh, také v souvislosti eh, s tím, co se označuje jako liberální demokracie. Tady mm, chtěli bychom většinu těch bodů podpořit, ale samozřejmě jsou tady určité sporné faktory. Eh, je nutné vycházet z toho, že ten přístup musí být pluralistický a i s ohledem na tuto úmluvu. Takže v každém případě my bychom si přáli, aby toto nemělo svoje místo v této zprávě. A co se týče cílů tohoto programu, tak tyto cíle jsou identické nebo podobné. jako úkoly nebo cíle Evropské unie jako takové, takže eh, to jsou důležité body. Ještě bych chtěl navázat na to, co řekla kolegie, eh, kolegyně. To, co tady uvedla, je velmi důležité. Eh, je jasné, že tam patří také subsidiarita, podpora obětí, a oběta zranitelných, ale žádné vměšování do právních eh, eh řádů jiných států. Děkuji, pan Breton. Děkuji, pane předsedo. Ten text, o kterém hovoříme, je velmi důležité, protože souvisí s programem justice. Jehož cílem je zlepšit efektivitu a nezávislost soudů členských států návrhu zprávy, který nám byl předložen, a já děkuji oběma zpravodajům, jsou některé věci zajímavé. Například dvojka a osmnáctka. Tam se říká, že je nutné zohledit environmentální trestné činy nebo obchodování s lidmi. To jsou opravdu velmi aktuální problémy, které by tam měly být zmíněny. Dále, myšlenka, která je například v 28, tak tam je řečeno, že bychom se měli zvláště zabývat oběťmi v přeshraničních kauzách. To je naprosto odůvodněné. Ale vedle toho, co mě zaráží v této zprávě, je skutečnost, že je tady velký počet pozměňovacích návrhů, které chtějí podporovat organizace občanské společnosti. A to mě naprosto děsí, protože tyto organizace občanské společnosti Mm, to nejsou nezbytně organizace, které pouze chtějí zlepšovat spravedlnost. Jsou to organizace, které se snaží destabilizovat některé politické systémy a vměšovat se do vnitřních záležitostí určitého státu. Takže jsem zaražen tím, že tady je celá řada pozměňovacích návrhů, které se točí kolem toho například 19. Tam se jasně říká, že je nutné podporovat eh, organizace občanské společnosti, ale také 29, 32 a ještě 38. Takže je to určitá konstanta, kterou já vnímám jako naprosto negativní. Vedle toho je tady ještě jedna věc, která mě znepokojuje. To je narážka v 29. cituji, eh, všeobecná jurisdikce. Možná je to problém překladu, ale jestli se tady odvoláváte na teorii všeobecné justice, která umožňuje jakémukoliv státu eh, soudit jakoukoliv kauzu mimo své území a v souvislosti s pachateli, které nejsou eh, občany tohoto státu, tak jsem proti tomu, protože to je možnost pro silné státy vměšovat se do záležitostí jiných států. Já jsem pro základní eh, principy charty OSN, to znamená, eh, musí tady být rovnost mezi členskými státy, nejsem pro měšování do záležitostí jiných států. Děkuji, drahý, drazí kolegové. A na závěr dáme slovo, ale možná ještě paní Hautala, jestli mi dovolíte, obracím se na komisi, jestli se chce vyjádřit. Ano? Tak máte slovo. Yes. Děkuji. Není to stanovisko, které chci vyjádřit. Chci jenom poděkovat zpravodajům za zprávu a snad eh, se vyjádřit ke komentářům, které zazněly. Východisko, tedy máme dva programy, které jsou pod jedním fondem, Fond Spravedlnost a hodnoty. A bylo správně řečeno, že třeba zajistit, aby nastala komplementarita mezi programy, je třeba rozvinout synergie mezi nimi. které vyplynou z toho, že program Spravedlnost se liší od současného programu, ale současně je také pravdou, že třeba se snažit zamezit překrývání programu. A výbor Libe se zabývá oběma programy a i to je záruka, že se tak stane. A to je velmi důležité. Oba programy by měly jít ruku v ruce. Další věc se týká aktivit, které mohou tyto programy financovat a je to široká škála aktivit a také široká škála příjemců těchto prostředků. Když to srovnáme s programem práva a hodnoty, tak specifičností programu spravedlnost je, že některé aktivity jsou šité na míru pro příjemce. Uvedu justiční přípravu která se obratí, obrací na soudce a, před, a soudní úředníky. A specifičností tedy pr- programu spravedlnost je právě toto. U programu hodnoty je ten, je ten program mnohem průřez, průřezovější. Pokud jde o dvouletý monitoring, chtěla bych vysvětlit, že nehovoříme o ročním monitoringu. Ten monitoring probíhá skutečně po roce, ale je tady také hodnocení v polovině období a potřebujeme mít výsledky tohoto hodnocení, abychom mohli provést příslušnou hodnotící studii. A v rámci lepší legislativní činnosti musíme mít k dispozici minimálně tříletá data, abychom provedli správné hodnocení. A to je ten čas, který máme vlastně pro projekty. Při, pro předložení návrhu musíme mít odpovědi na tyto otázky. A také je, je třeba mít meziinstitucionální dohodu, ale monitoring probíhá ročně. Děkuji. Děkuji za vaše upřesnění a komentáře a nyní závěrečné slovo spolu zpravodajů. A začnu s spolupředsedajícím panem Weidenholzerem. Eh, děkuji. Já bych chtěl poděkovat za ty připomínky, které částečně byly také velmi pozitivní, to máme rádi. A samozřejmě mm, budu přemýšlet i na těch kritic, nad těmi kritickými připomínkami, protože se domnívám, že z kritiky se člověk může často poučit více než schválit. Takže ještě jednou promyslím tyto principy a pokusím se o to, aby to bylo zohledněno. A těšíme se tedy na pozměňovací návrhy, které budou také obsahovat eh, kritické připomínky. Vzhledem k tomu, že říkáte, pane Weidenholzere, že kritika je někdy lepší než chvála, tak eh, víte, že to je eh, velice eh, případné. Takže na závěr paní Heidi Hautala. Děkuji mnohokrát. Je zajímavé slyšet, že se vůbec nebudeme zabývat takovou otázkou, jako je nezávislost soudců, a je to skrze odbornou přípravu a výcvik profesionálů justice, jako jsou soudci a dalších soudních pracovníků. A je to tedy skutečně trošku překvapivé, že nemáme v návrhu komise ani v našich pozměňovacích návrzích tento základní přístup. A týká se to všech možných justičních profesí, které by měly skutečně mít na srdci nezávislost justice. Otevření občanské společnosti, kterou kritizuje v zásadě pan Didier v ústy pana Fose, myslím, že jde o nedorozumění. My nechceme říkat, že občanská společnost by měla sehrávat rolu soudce či státního zástupce či ně, něčeho podobného, ale přístup ke spravedlnosti, dostupnost spravedlnosti je klíčová při fungování justice a při vládě práva. A proto ti, kteří by měli mít přístup ke spravedlnosti, nejsou schopni vždy se ke spravedlnosti skutečně reálně dostat. A proto jsme se rozhodli zdůrazňovat úlohu občanské společnosti při napomáhání tedy případů sporů, například pro oběti, které musí mít eh, povědomí o možnosti obrátit se na spravedlnost. A také mě zas překvapilo, že tu zní taková kritika, řekněme, pana Lebretona, dokážu pochopit, proč si nepřejete vidět eh, jakoukoliv zmínku o univerzální jurisdikci, ale je skutečností, že tato zásada se rozvíjí v našich právních systémech. A ženy, které se staly obětmi islámského státu v Iráku a v Sýrii, v takovém případě dosáhnout spravedlnosti pro tyto oběti jedinou možností je zřejmě univerzální jurisdikce a e, řada zemí to již aplikuje. Tedy takovýto typ soudní příslušnosti. Takže chci uvést, že je důležité, tak jak jsme se snažili zdůrazňovat e, obtížnosti přezraničního prvku trestné činnosti, které dnes čelíme a která opět vyžaduje odbornou přípravu pro justiční pracovníky. Další potíží je průřezovost technické složitosti našich společností, legislativy a to, co se odehrává v našich společnostech. A musíme více zdůrazňovat právě odbornou přípravu justičních pracovníků. Máme tu výrazné přezraniční prvky při řešení praní špinavých peněz. A nakonec bych chtěla zmínit, že chceme zdůraznit, že tento program by měl brát v úvahu úzký vztah Evropské unie s některými třetími zeměmi a osobně jsem byla úzce zapojená do rozvoje soudnictví v Gruzinsku, Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině. A je pravda, že takovéto programy mohou zajistit, že i tyto země, které už jsou přidruženými členy Evropské unie, nakonec budou moci zajistit řádné fungování justičního systému, včetně nezávislosti soudců. Takže já si přivlastním některou kritiku a některé věci budeme nadále obhajovat. Vše je jasné. Děkuji spoluspravodajům, paní Hautala a panu Weidenholzerovi. Myslím, že je třeba připomenout eh, termín pro předložení pozměňovacího návrhu, tedy 5. prosince. Děkuji, milí kolegové. Končím jednání, začneme v 9 hodin koordinátory a hlasováním výboru Jury, které bude velmi dlouhé a důležité a které začne v 10 hodin. Děkuji našim kolegům a pan předseda Laskavé děkuje tlumočníkům. Tlumočníci děkuji za pozornost.